vedoucímu mise. Uh, welcome, colleagues and... Dobrý den, kolegové. A děkuji také paní Kressler. Jak už bylo řečeno, tato, tato ad hoc návštěva násled byla naplánovaná v důsledku vraždy investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho přítelkyně. My jsme chtěli ohledat situaci na místě a řešit některé důležité záležitosti, které z toho vyplývají. Delegace se setkala s celou řadou státních zástupců, zástupců orgánů činných eh, ve vyšetřování, donocovacích orgánů, se zástupci demonstrantů a také nevládních organizací. V duchu eh, ochrany základních lidských práv, což je zakládající myšlenka Evropské unie, bych se rád zmínil o několika poznatcích z této mise. Bylo nám řečeno, že panuje velká nedůvěra vůči institucím, protože je velký rozdíl mezi legislativním rámcem a jeho uplatněním v praxi. Zůstávají některé klíčové problémy, zvláště pokud jde o přístup ke spravedlnosti, k možnosti zahájit e, soudní řízení a také existuje legislativa, která v podstatě kompromituje nezávislost vyšetřování a trestního stíhání. A e, jsou tu e, tady i problémy s fungováním nezávislé investigativní žurnalistiky, panují také obavy z rozšíření organizovaného zločinu a mafie v zemi. Aby byl stručný, také se hovořilo o spolupráce mezi orgány činnými e, v vyšetřování ve Slovensku a jejich evropskými protěžky Europol a dalšími. Čili o tom tedy hovořím z pohledu Libe a paní Grassler si pohovoří konkrétně o kompetencích, které spadají pod výbor KONT. To byly tedy ty hlavní záležitosti, kterými jsme se věnovali. A nyní tedy předám slovo paní spolupředsedající. Děkuji. Z pohledu výboru pro kontrolu rozpočet jsme si vyslechli celou eh, řadu námětů eh, zástupců veřejnosti, kteří hovořili o eh, rozšířené korupci, nedostatečném trestním stíhání korupce ze strany státních orgánů. A také jsme se setkali s fámami o tom, že existuje provázanost italské mafie, konkrétně drangety, s situací na Slovensku. My jsme si kladli otázku, co přesně ten žurnalista zjistil, že to stálo život. Eh, článek, který připravoval, eh, hovoří o uvolňování prostředků z fondu do, pro zemědělství a o tom, že je mohli zneužívat zástupci italské dragety. My jsme se také setkali eh, se zástupci výboru pro zemědělství příslušného parlamentu, protože jsem ráda, že tady máme dnes relevantní odvětví a dám jim také slovo. Z pohledu rozpočtové kontroly jsme jaksi nekontrolovali situaci na Slovensku, protože to ani nemůžeme. Dočasná spolupráce se slovenskými úřady byla spolehlivá a nesla se v duchu důvěry, takže jsme neměli žádný důvod k podezření. A pokud jde o rozvoj venkova, tady tedy jsme se setkávali s určitými zprávami o neregulárním postupu, ale e, my se tedy si vyjáme spíše přímými platbami. Tam tady ta míra chybovosti byla nad zhruba 2%, čili trošku nad průměr, ale nic zásadního, co by nás vybízelo k zamyšlení. A proto jsme tedy také slíbili, že budeme pracovat i na follow-up. Pro nás to byla velmi důležitá se, Já si myslím, že východní Slovensko a Slovensko vůbec tuto aféru bude řešit ještě eh, dlouho. Je třeba si uvědomit, že zatím se tedy Slovenskem nezabýval ani Olaf, takže i to je další důkaz o tom, že ty problémy nejsou v obecném povědomí. Celá řada kolegů se přihlásila o slovo a proto by bylo asi dobré, kdyby to slovo dostali. A na závěr dám potom slovo ještě komisi. A já bych tedy ráda ještě požádala zástupce direktorátu pro zemědělství, aby nás seznámili se situací na Slovensku a s tím, jak to vypadá s uvolňováním prostředků z evropských fondů do zemědělství a tak dále. První se tedy hlásí kolega Mecola. Kolegyně, promiňte. Chtěla jsem si vzít slovo v návaznosti na tuto zprávu, ale mohu ještě počkat. Celá řada kolegů se chtěla přihlásit o slovo, takže jakmile eh, skončíme s úvodem, můžeme hned přejít k otázkám. Čili nejprve si poslechnete vystoupení DG Agri, nebo dáme slovo poslancům. Já jsem chtěla dát první slovo poslancům. Dobře, nejprve tedy dáme slovo poslancům, paní Mecola. Děkuji. A děkuji za tuto velmi důležitou zprávu. Tento follow-up vysílá jasný politický signál v tom smyslu, že Evropský parlament bude vždy hájet svobodu médií a práci novinářů, zvláště když tedy Eh, dochází k vraždám novinářů nebo k přímo popravě, tak to narušuje fungování demokracie a není možné se tvářit, že je to něco normálního. Pak by se takovýhle nežádoucí jev mohl šířit. Takže já na vás apeluji, pojďme nadále vyvíjet tlak na naše členské státy a jejich zástupce a vlády, aby odvedli svou práci. Víme, že něčemu podobnému došlo na Maltě před 6 měsíci kdy, kdy byla zavražděna investigativní novinářka, která dělá něco podobného, co dělá Jan Kuciák, tedy odkrývala vlastně to napojení špinavých peněz na oficiální banky a politiky. Také my na půdě výboru Libe chceme chránit média, protože to tedy patří k takovému základní fungova- základnímu fungování demokracie. A také musíme nadále bojovat s fenoménem fake news a mm, zavádějících zpráv, které se šíří po internetu, protože vidíme, k čemu vede vytěžování metadat ze sociálních médií, zvláště v členských státech, kde ty úřady nepostupují dosti efektivně v boji proti těmto jevům. Paní Beňová. Dělám tak. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat kolegům eh, z této mise, kteří navštívili Slovensko, za jejich profesionální přístup. Jsem velmi ráda, že jste měli možnost setkat se s celou řadou lidí, kteří vám mohli předat informace, kvůli kterým jste na Slovensko přijeli. Na tomto společném zasedání bych vás chtěla informovat o změnách, které mezi tím eh, proběhly na Slovensku. Chci vás informovat o tom, že 12. března rezignoval ministr vnitra Robert Kaliňák 14. března podal demisi premiér Robert Fico a s ním i celá vláda. Následně prezident Slovenské republiky pověřil Petra Pellegriniho sestavením nové vlády. Novým ministrem vnitra se stal pan Tomáš Drucker a došlo i k dalším změnám. Každému z vás jsem poslala takový krátký výčet těch změn, které nastaly. A chci vás informovat i o tom, o čem jsem dnes hovořila s premiérem a ministrem vnitra. Pan ministr vnitra je připraven předložit v co nejkratší době vládě a parlamentu nový návrh zákona, podle kterého dojde k volbě a jmenování nového policejního prezidenta a také k volbě a jmenování předsedy policejní inspekce. 19. března slovenský generální prokurátor požádal prostřednictvím Europolu kolegy z Itálie o vytvoření společného vyšetřovacího týmu, který by měl přispět k co nejrychlejšímu vyřešení této velmi smutné události. A také předseda vlády ve chvíli, kdy vláda získá důvěru v parlamentu, protože od pátku běží ve slovenském parlamentu v Národní radě představování nové vlády a diskuze k nové vládě. Čili jakmile ta vláda získá důvěru, předseda vlády ochotně dorazí na setkání s poslanci Evropského parlamentu a také chce iniciovat, iniciovat změny, které se budou týkat nejenom změny využívání dotací do zemědělství, ale budou i v rámci víceletého finančního rámce nabízet určité náměty k tomu, jak by se agrární politika Evropské unie mohla zlepšit, <clears throat> tak aby nedocházelo k takovému to zneužívání. Protože Slovenská republika bohužel není jedinou zemí, kde tato podezření vznikají. Ještě jednou chci vyjádřit upřímnou lítost na eh, smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušňarové, Chci vám poděkovat za vaši misi a doufám, že všechna ta opatření budou v prospěch nejenom vyřešení této vraždy, ale také podezření, které vznikly. V rámci akreditací nová vláda Slovenské republiky deklarovala svoji podporu všem evropským hodnotám a cílům a tímto způsobem chce pracovat i nový předseda vlády. Děkuji. Thank you, Mrs. Benova. Mr. Javor, please. Děkuji, pan Javor, který byl také členem delegace. Děkuji jako člen delegace na Slovensko. Musím říct, že pro nás nejdůležitější bylo, aby proběhlo důkladné nezávislé vyšetřování, aby se odpověděl na ty otevřené otázky týkající se tohoto nešťastného případu vraždy Košňaka. Takže je potřeba dohlednout na to, aby vyšetření proběhlo. Potom ještě řada kroků, které by se měřilo na evropské úrovni, abychom mohli sledovat Eh, situaci. Tento případ není první v relativně krátké době v EU. By nás měl přimět, abychom se zabývali svobodou médií a situací investigativních eh, žurnalistů a jejich postavení Takže měli bychom se snažit zlepšit například zavést celoevropská pravidla eh, pro ochranu oznamovatelů korupce. Už se na tom pracuje, ale ta práce by se měla urychlit. A také bychom měli zvážit možnost eh, vytvoření podpůrného fondu pro investigativní novináře. A možná, že bychom také měli zvážit možnost vytvoření eh, udělování ceny pro e, novináře. A potom jde o otázky spojené s korupcí a tady si myslím, že bychom zase měli vyvinout tlak na slovenské orgány, aby vyšetřili potenciální zneužívání zemědělských fondů na Slovensku. Myslím, že to už eh, sice začalo. Byl bych rád a navrhnu na výboru, aby účetní dvůr ověřil platby do zemědělství a to e, systémově víme, že to vyšetřování na Slovensku se týká pouze tohoto konkrétního případu. A potom také jde o to, jestli kontrolní mechanismy v EU jsou dostatečně silné. Pokud e, dochází k neužívání těchto prostředků na Slovensku, tak by to určitě se mohlo dít i v jiných zemích. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl navrhnout. Měl bychom ještě požádat jak slovenské, tak evropské orgány o poskytnutí dalších informací a potom by bylo dobře, aby byla znovu vyslána mise na Slovensko našich výborů, abychom eh, mohli ověřit pokroku těchto aspektů. Paní Gomez? Mohli byste mluvit co nejstručněji, protože ještě pořád musíme dát slovo komisi. Já jsem nebyl na této misi, já samozřejmě děkuji za práci našich kolegů. Je to důležité, aby parlament Eh, na této věci se díval. Já eh, se o to zajímám, eh, protože nejde jenom o tu vraždu samotnou, ale vidíme tady určitou paralelu s tou vraždou novinářky Galicie Grugán na Maltě. Já jsem tehdy byla členkou té mise na Maltu Možná, že by bylo dobře, aby ty my se spolu komunikovali, protože tady jde třeba o jednu věc, a sice bychom zajistili, že dojde k eh, důkladnému nezávislému vyšetřování. A kolikrát to nejsou orgány daného státu, které eh, jsou schopné to zajistit. V okamžiku, kdy požádají o pomoc eh, v tomto případě Europolu, podobně jako to bylo na Maltě, tak to vlastně uznávají. Bylo by dobře, aby Europol nejenom pomáhal, ale aby byl e, tou hnací silou toho vyšetřování. To, co jsme teď svědky na Maltě, je to, že se nic moc neděje, rozhodně ne s důkladností a kapacitami, které by si to vyžadovala. Ale vlastně jde také, ne o vyšetřování té samotné vraždy, ale také jde o ta e, odhalení vyplývající z Panama Papers, eh, která souvisela s těmi s prací Daphne Garugy Galicie. Bylo dobře, aby Evropa eh, se podílel na vedení, eh, se podílel na vyšetřování těchto případů. Pokud nastane takový problém, tak by Evropská komise to neměla popírat, že tady dochází k případům korupce, nejenom prostředků zemědělství na Slovensku. No řešeno, že Olaf to neřeší, ale v případě Malty tady bylo vyšetřování Olafu. Komisaře pan Dali, pana Daliho, který byl komisařem pro zemědělství, který musel odejít kvůli podezření z korupce, tam se vrátil na Maltu a tam není předmětem žádného vyšetřování. Vláda ho vlastně chrání, udělal z něho poradce vlády a on nemusel čelit žádnému eh, vyšetřování. Já si myslím, že by bylo dobře, aby komise která odložila tu antikorupční zprávu, měla mnohem aktivně vystupovat v obou těchto případech. Děkuji. Pojďme se držet eh, tohoto případu na Slovensku. Co se týče Europolu, tak eh, náš výbor už komunikoval, to že by bylo dobře, aby vznikly společné vyšetřovací týmy a s tím jsme se obrátili přímo na ředitele Europolu. A oni se s tím obrátili na slovenské úřady. A teď bych tady chtěla přivítat zástupce Evropské komise, eh, několika generálních ředitelství. Děkuji, jsem Margaret Bateson, jsem z DG Agri, oddělení, které se týká kontroly. Já jsem tu zpráva přečetla velmi podrobně. Je tam hodně zmínek o problémech se prostředky v zemědělství, tak jsem nenašla žádnou konkrétní informace, která by nám pomohla eh, zjistit, kde přesně k tomu dochází. U přímých pladeb je tady problém s eh, vlastnictvím půdy a s tím, že dotace v zemědělství se platí za pozemky, které patří někomu jinému než příjemci. Nebo že ty pozemky jsou pronajímány od pozemkového fondu na Slovensku, ale nenašli jsme nějaké konkrétní eh, důvody které by měly vést k zkeřištění, že ty přímé platby byly eh, nespůsobilé. Také jsme nenašli žádné problémy týkající se řídících a kontrolních mechanismů. Vlastnictví půdy nebo eh, jiné vlastnické tituly nespadají do kritérií pro přijímání pomoci Jde o to, kdo tu půdu užívá, pokud tedy legálně, eh, pokud udržuje tu půdu v dobrém stavu, tak eh, má právo eh, pobírat tuto pomoc, takže tady také není žádná konkrétní kompetence komise. Je spíše na národních úřadech, aby se Eh, rozhodli, jestli je nějaký problém eh, s tím vlastnictvím půdy. Také bylo zmíněno, že došlo ke zvýšení počtu příjemců přímých planteb, kteří dostávali více než 100 tisíc eh, euro za rok od roku 2015. Na to jsme se podívali. O přímých plateb tady nejsou nějaké velké rozdíly mezi Eh, těmi nedávnými roky od roku 2015. Bylo tam jenom 40 dodatečných příjemců mezi roky 15 a 17. Co se týče rozvoje venkova, tak tady došlo spíše k poklesu. Je asi o 400 méně příjemců v roce 2017 než v předchozích letech. Takže možná by naši spolupracovníci se spolu mohli pobavit o tom, eh, jakých údajů to přesně týká. Jinak eh, tady byla už řeč o té vysoké chybovosti. Na Slovensku my jsme u rozvoje venkova provedli řadu kontrol na Slovensku a konstatovali jsme stejná zjištění jako Slovenský kontrolní úřad u veřejných zakázek a výběrových kritérií. To jsou věci, které sledáváme v celé řadě členských zemích. Jde o transparentnost, oznamování, o předělování nebo mm, o těch výběrových kritériích. To velmi často problémy, které vyplývají ze složitosti mm, legislativy v oblasti zadání veřejných zakázek. Vyskytuje se to víceméně ve všech zemích a na Slovensku jsme nemohli e, říci, že by se to vyskytovalo vyšší měře než jinde. Takže už eh, provedli více než 22 různých misí a nezjistili jsme nic, co by naznačovalo nějakou nesrovnalost nebo korupci. Kdyby to tak bylo, tak by samozřejmě ta informace šla na OLAF, ale nezhledali jsme opravdu nic neobvyklého. Měli jsme kontakty s slovenskými úřady od té chvíle, kdy jsme naposledy informovali váš výbor o tomto případu. Získali jsme řadu informací, které jsme OLAFu předali aby byly součástí jejich šetření, protože DG Agri není kompetentní pro to, aby řešili případy podvodu nebo korupce. Ale pan Javor se zmiňoval o tom, že by bylo dobře mít více kontroly, podívat se na to, jestli ty kontrolní mechanismy jsou dostatečně přísné, ale ty mechanismy byly přijaty zákonodárci samozřejmě jde vždycky o to, jak nalézt správnou rovnováhu mezi přísností těch kontrol a tím, aby ty kontroly nevedly k přílišné byrokracii a břemene pro příjemce. My neustále čelíme kritice, že ty kontroly už teď jsou přehnaně přísné a že členské státy vynakládají hodně peněz na to, aby eh, řídili společnou zeměskou politiku. Myslím, že existuje určitý limit toho, kolik kontroly možné provádět. Ty kontroly, které tady jsou, jsou pro, nastavené pro běžného příjemce. Pokud někdo se rozhodne obcházet zákon, hledat legální způsoby, jak pravidla obejít, tak se proto přijímá velmi obtížně legislativa, protože každá legislativa, kterou přijmete, čelí eh, nebo se může stát potenciálem pro obcházení. Víme, že těch příjemců pomoci je 7 milionů příjemců a tímto potom zpřísníme pro většinu z nich, eh, přestože těch skutečných pachatelů je velmi málo. Děkuji. Děkuji. Posilujete eh, moje staré podezření o tom, že se cíleně využívají mezery v zákonech. Na tom bude muset eh, ještě dál pracovat. Každopádně vám děkuji za informace. Myslím, že se určitě asi eh, v této souvislosti uvidíme, proč jsou tady některé aspekty, na které bychom se dali eh, rádi podívali podrobněji. To jediné, co zatím víme s velkou jistotou, je to, že došlo k zavraždění dvou lidí. Bylo by také dobře, aby na policie mohla říci, v jakých oblastech ten novinář pracoval, protože měl eh, řadu informací o činnosti vlády, o příjemcích. Možná, že z toho by šlo vyčíst, eh, na eh, jakou oblast se přesně podíval. Ted pan Weinfeld z DG Justice. Já jsem ani nechtěl uh, uh, mluvit, takže nemáte k tomu nic? My jsme samozřejmě tu zprávu si pečlivě přečetli a děkujeme za ně. Možná, že bych chtěl upozornit eh, na to, že DG Justice Evropská komise eh, v kontextu evropského semestru analyzují také fungování justice na Slovensku v roce 2016-2017 to také vedlo k tomu, že Komise navrhla určitá doporučení pro jednotlivé země, aby se zlepšila efektivnost justičního systému. To potom přijala i rada. V roce 2018 březnu. 4. března se zase se snažili upozornit na otázku nepříznivého hodnocení justice. Možná, že to je něco, co té zprávě nebylo tak zdůrazněno. Možná, že by se to mohlo probrat s zainteresovanými stranami s tím, že Evropská komise aktivně monitoruje vývoj v této oblasti. My jsme také zaznamenali, že jste měli schůzku s ministriní spravedlnosti. My to také konzultujeme s Radou Evropy a zkoumáme její zprávu, která byla zveřejněna na konci února. Děkuji. Ještě DG Home, paní Garaj. Děkuji. Zpráva ukazuje, že to už celé nabralo určité tempo. A já bych také chtěla upozornit na to, že DG Home monitoruje úsilí boje, oblasti boje proti korupci na Slovensku. jdeme to v té protikorupční zprávě, tak také už pět let máme evropský semestr. Každý rok. Máme také návštěvy těch zemí, jsme v kontaktu s příslušnými úřady, jsou tady určité systémové věci. Myslím, že došlo k určitým změnám v reakci na naše zprávy. Takže to sledujeme. Děkuji za slovo. Bych se eh, rád také eh, dovolil poznámku na adresu DG Home a DG Justice. Něco jste evidentní, ale potřeba to říci. Ve světle této delegace, ta delegace byla spálena na poslední chvíli, Šlo tady o otázky spojené se základními právy v Radě zemí. Teď mluvím za tu část Libe. A potom jsme se pokusili o něco mm, trochu složitého s tím, že jsme spojili návštěvu dvou výborů. Co se týče na oblasti základních práv, tak tady potřeba říci, že některé z těch věcí které jsme zjistili, se netýkaly pouze eh, Slovenska, ale i jiných zemí. Objevily se v těch předchozích zprávách, my jsme na to upozornili ministerstvo spravedlnosti, takže jsme měli velmi zásadní schůzky. Myslím, že paní Kresle bude souhlasit s tím, že to byla velmi důkladná delegace. Samozřejmě těch podrobností mnohem více, než se dostalo do zprávy, ale problém je také v tom, že probíhají různá vyšetřování o tom, jaký je výkon práva nebo justice, ale jde také otázky spojené s svobodou médií. Některé ty otázky se netýkají čistě Slovenska. Pan Javor například se zmiňoval o otázku svobody novinářů a co bychom asi měli udělat, a všichni jste to určitě četli, snažit se pochopit, jakou přenou hodnotu může v této oblasti Evropská unie vytvořit a jak. Možná, že v této oblasti to možné je, například eh, v oblasti ochrany whistleblowerů, na to bychom se měli podrobně podívat, co se týče justičních postupů. Tady bychom také mohli využít další způsoby regulace. Jsou to ta doporučení, analýza odvedeného pokroku. Máme na to zvláštní agenturu, máme i další mechanismy, takže bych chtěl dnes navrhnout vzhledem eh, k těm velmi důkladným zkuskám, které jsme měli na různých ministerstvech, ale také s policií. A máme podrobné zápisy. Ale co se týče novinářů, jak říkal pan Javor, bylo dobře, abychom tom pokračovali. Ale také důležité si uvědomit, že některé z těch věcí se nebudou týkat čistě jen Slovenska. Nicméně v případě novinářů bychom se snažili vytvořit eh, přidanou hodnotu, to bude asi na výboru Libe, aby to zvážil, což my také teď děláme. A potom jde také o to, aby fungovala dobře spolupráce mezi našimi výbory. Řada těch věcí o boji proti korupci už tady byla zmíněna, i dalšími, včetně paní Gomez, takže já bych chtěl navrhnout tomu, že ta oblast, kterou se zabýváme, je velmi široká. Jak říká paní Beňová, došlo tady k dalším změnám od té doby, co jsme na Slovensku byli. A jak také vidíte v té zprávě, tak jsme se dotkli prakticky všech aspektů, které jsme měli v mandátu. Takže ta zpráva teď byla oficiálně předložena řešily se připomínky členů výboru a teď je na nás, abychom to řešili dál. Myslím si, že ten příklad eh, situace nebo postavení novinářů je relevantní, že to je oblast, eh, kterou bychom se mohli dále zabývat. Co se týče praktických věcí, tady bych chtěl pouze zdůraznit, že no, delegace se nebála žádat o změny okamžitě. jsme hned požádali o vytvoření společných vyšetřovacích týmů, protože si myslíme, že to je v zájmu jednak země samotné, ale celé EU. Podle nás to byla velmi disciplinovaná, dobře zorganizovaná delegace. Já bych chtěl všem účastníkům poděkovat za to, s jakou důkladností k tomu přistupovali, protože ty zkusky eh, rozhodně nebyly jednoduché. Za to ještě jednou děkuji. Co se týče poučení, tak eh, na tom se domluvíme v každém výboru. No, je potřeba to eh, s tím naložit patřičným způsobem. Některé věci jsou evidentnější, některé ne. Myslím, že ta otázka situace novinářů si přijde na pořad jednání jako první. Ano, stoprocentně. E, náš výbor pro rozpočtovou kontrolu určitě se bude zabývat zacílením těm fondů, ale dnes je nejhorší měsíc, protože máme 52 zpráv a o těch musíme hlasovat. Dnes jsme hlasovali o komisi, to byl ten poslední, no a to mi dává naději, že Duben nám poskytne možnost se prostě přesvědčit, co se děje a zdá se, že ta země potřebuje někoho, kdo mu poskytne podporu, kdo jí poskytne podporu a kdo vyjádří, projeví nějaké obavy i starosti a zároveň přijde s určitými jistotami rovněž pro evropské daňové poplatníky, protože ta nálada, která tam vládla, to nechci nechat, aby takto zůstalo. Máme před sebou obrovský úkol a určitě se ho nevzdáme tím se domnívám, společné zasedání skončilo a náš výbor se opět schází zítra od 9.30 a přeji vám krásný večer a uzavírám zasedání.